Vážené kolegyně, ak dovolíte, začneme rokovanie výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Ja vás všetkých e, srdečne vítam. Üdvözlök mindenkit az ülésünkön. Először is